Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, prosím, posaďte se všichni na místa a po, poprosíme eh, také, eh, aby se již vyply kam, kamery a abychom eh, mohli začít s naším slyšením. Někteří ještě stále hledají svá místa. Dnes večer chci přivítat mezi námi pana Andruse Ansipa, který je eh, dezignovaný místo předseda komise a komisařem pro digitální jednotný trh. Chtěla bych eh, přivítat členy výboru eh, ITRE, výboru pro výboru LIBE a také výboru pro kulturu a vzdělávání. Stejně tak jako samozřejmě mnoho členů výboru IMCO, který je v tomto případě příslušným výborem pro toto slyšení. E, slyšení by mělo umožnit členům jednotlivých výborů si vyslechnout e, odpovědi na dvě otázky. Zda je tedy kandidát kvalifikován Eh, obecně na práci v komisi a zda je konkrétně kvalifikován na téma, které je mu přiděleno. Eh, parlament pak posoudí eh, všeobecné schopnosti, zaangažovanost pro Evropu a osobní nezávislost. A také samozřejmě ve věci komunikačních schopností. Všichni si uvědomujeme, že eh, pan Ansip eh, vyplnil přípravný eh, Formulář písemné odpovědi byly ve všech jazycích rozdány členům výboru. Toto je veřejné slyšení, čili je vysíláno po internetu mnohým, kteří jsou mimo tento sál a tyto, bych, tyto naše posluchače bych chtěla také pozdravit. Teď vám vysvětlím, jaká je struktura. Především dezignovaný komisař přednese úvodní slovo, na které má 15 minut a na závěr bude mít ještě 5 minut na závěrečnou řeč mezi úvodním a závěrečným projevem bude e, e, zazní tedy 45 otázek poslanců a poslankyň. Bude vždy jedna minuta na otázku a dvě minuty na odpověď a já budu opravdu velice e, přísně sledovat čas, který je každému vyměřen. Tlumočení máme do 23 jazyků a všichni řečníci mohou použít vlastní jazyk mohou hovořit mateřštinou. A chtěla bych připomenout, že aby neměli hovořit příliš rychle, třeba, že jsou naši tlumočníci výborní, aby bylo opravdu možné eh, kvalitně tlumočit. Bylo by tedy velice nápomocné, kdybyste nemluvili příliš rychle. A s tímto prosím eh, pana eh,